A nyní tedy je trestán bez tohoto opatření by nikdy nebyl potrestán. Děkuji, rozprava byla uzavřena, hlasování proběhne ve středu. A nyní se dostáváme k dalšímu podu pořadu jednání, což je zpráva pana Šikluny o přijetí eura estonské k prvnímu lednu 2011 a obracím se nejdříve na zpravodaje, na pana Šiklunu. Na čtyři minuty máte slovo. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že mohu předložit tuto zprávu eh, potvrzující eh, žádost Estonska o vstup do eurozóny. Myslím si, paní předsedkyně, že je to velice eh, eh, velice významné, že malý stát eh, teď vstupuje do eurozóny v tak těžkých časech. Hodně to říká o Estonsku, hodně to říká o eurozóně, o Evropské unii. Proč vstoupit do eurozóny? Estonsko splnilo maastrická kritéria a zároveň je třeba si uvědomit, že toho dosáhlo v době nejhorší ekonomické eh, hospoda- eh, a finanční krize, kterou jsme za dlouhou dobu zažili. E, jsou to prostě výsledky velmi e, důstojného a soudržného úsilí e, estonské vlády a estonského lidu. Přes nejrůznější problémy je i nadále veřejné mínění v Estonsku plně za tímto rozhodnutím. Evropská komise, Evropská centrální banka, také vydala příslušnou zprávu po návštěvě Estonska, eh, estonské ministerstvo eh, financí a eh, centrální banka Estonska a další orgány učinili maximum. Musím říct, že E, parlament má nicméně velmi krátkou dobu na to, aby předložil svou zprávu po těchto jednotlivých zprávách e, jednotlivých institucí. Myslím si, že to je trochu na úkor e, respektu vůči parlamentu. Chci také říct, že došlo k některým zásadním zlepšením a centrální banka vyjádřila, vysvětlila určité Eh, určité skutečnosti. Doufám, že eh, podobný urychlený eh, režim nicméně nebude také před parlamentem při následných obdobných situacích. Jako členové eurozóny jsme prostě buď dostatečně motivováni a k tomu, abychom prožili i úspěšně i těžké časy a nebo prostě ztratíme hlavu a ne, podíváme se kladně na další eh, kandidáty, kteří chtějí přispět v době která je obtížná. Jde o eh, stabilizaci veřejných financí, o stabilní eh, vládnutí. Podle mého názoru bude Estonsko skutečným důstojným Eh, přispěvatelem a eh, výhrou pro eurozónu a je třeba si uvědomit, že země eh, v minulém období zaznamenala nejnižší deficit z celé eurozóny. Skutečnost, že si tady Estonsko vytvořilo velké rezervy v těch dobrých letech, umožňuje teď 7,2 Plainly during the worst economic and social crisis které, což je jedno z nejlepších čísel nejenom v eurozóně. Prostě Estonsko má své věci v pořádku. A je třeba si uvědomit, že tato země je prostě fiskálně odpovědná a připravena přijmout i další obtížné kroky. Je to nepochybně i politicky velkým symbolem. Estonsko tady E, prokazuje i svým sousedům e, jasnou známku toho, že přistoupení k eurozóně je atraktivním a e, důležitým krokem. V neposlední řadě chci říct, že před Estonskem v žádné případě neleží nějaká lehká cesta. Nezaměstnanost je značná a riziko inflace je i do budoucna na pořadu dne. Proto vláda musí být i nadále nadále velmi obezřetná eh, v tomto, především v tomto, eh, v tomto nadcházejícím období. Zprávu doporučuji. Eh, děkuji a teď je na řadě pan komisař Ren. Děkuji paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Nejprve bych chtěl poděkovat váženému poslanci Edvardu Siklunovi za jeho velmi vyváženou a obsažnou zprávu eh, ohledně konvergence Estonska eh, eurozóny. A chtěl bych také poblahopřát našim estonským přátelům eh, k tomuto důležitému milníku, kterého dosáhli. Vážím si vaší podpory pro vstup Estonska, tak jak ho vyjádřil výbor Ekon 2. června. E, návrh komise se tak posouvá dál a e, může tedy dojít e, k přijetí eura k prvnímu lednu příštího roku. Jak víte, hodnocení probíhá ve chvíli, kdy eh, eurozóna prožívá jedno z nejobtížnějších období, pokud už ne vůbec to nej závažnější. Eh, toto pozitivní hodnocení Estonska je eh, proto to více důležitým signálem, který ukazuje, že ten rámec, eh, Evrops, eh, unijní rámec měnové unie pevně funguje a že jsou státy hodnoceny také na základě vlastního výkonu a při plném respektování eh, rovného zacházení. Pozitivní hodnocení Estonska vysílá také důležitý pozitivní signál směrem k trhům a také k oblasti, eh, k dalším oblastem mimo eh, eurozónu v této době. Estonsko eh, vstoupí do eurozóny z velmi silné pozice, má jednu z nejpevnějších fiskálních pozic a pan kolega Sikluna o tom již hovořil ve svém vstupu zatímco průměr se teď prohybuje v Evropské unii kolem 75%, když hovoříme o veřejném dluhu, tak eh, Estonsko má eh, tedy to veřejné zadlužení ve výši 7,2%, což je obrovský rozdíl oproti unijnímu průměru. Samozřejmě, že Estonsko není imunní vůči krizi, nicméně prokázalo schopnost eh, Eh, se pohybovat i v rámci fixního směného kurzu po dobu zhruba dvou desetiletí a přijetí eh, eura tedy nemůže být v takovéto situaci nějakým velkým šokem, protože země je na něj opravdu připravena. Samozřejmě, že přijetí eura nebude koncem celého procesu, spíše naopak. Pokud by Estonsko přijalo skutečně euro v příštím roce, eh, tak bude klíčové udržet eh, určitou disciplínu a také eh, jít směrem fiskální a strukturální odpovědnosti a já chci říct, že vítám eh, vůli estonských eh, orgánů eh, v tomto směru také jít a ostatně zde je formální dopis estonských orgánů, kterým se Estonsko zavazuje k tomuto postupu. Paralelně je tady velká, velmi zapotřebí i vedení eurozóny v Evropě posílit. E, jde také o výrazné posílení hospodářského vedení e, v Evropě a konkrétně v eurozóně a větší sledování výkonu jednotlivých států tak, e, aby tady e, naše měnová unie byla silnější a efektivnější. Paní předsedkyně, vážené poslankyně a vážení poslanci, e, chci závěrem říct, že e, po konzultacích s Evropským parlamentem tento týden budou následovat ještě jednání Evropské rady později v tomto týdnu. Pokud vše půjde jak má, tak doufáme, že všechny příslušné právní akty budou přijaty 13. Eh, eh, června eh, ECOFINem. 13. července ECOFINem a to umožní Estonsku, aby se důstojně připravilo na formální přijetí eura k 1. lednu 2011. Takže ještě jednou vřelé díky za vaši pomoc, za vaši podporu a chci skutečně vyjádřit poděkování estonskému lidu. Děkuji komisaři a teď jednotlivé frakce. Nejprve eh, kolega Mitchell z e EPP. Děkuji zpravodaji za skvělou zprávu, mohu ho podpořit v obecném směřování jeho komentářů a také pokud je o obavy, které zmiňuje. Zejména chci říci, že jsme schopni přijmout Estonsko do eurozóny, protože Estonci poskytli velké oběti a došlo k významnému vedení ze strany jejich vlády a parlamentu. Nejenom o to, že jejich eh, systém byl uveden do pořádku, ale tady skutečně máme příklad malé, drobné země, která ukazuje cestu. Je to maják nejen pro ostatní země v regionu, ale pro celou Evropskou Evropu. Je třeba posílit důvěru v obtížných dobách, které přejdou. A chci připomenout parlamentu, když už mluvím, že během deseti let existence eura bylo vytvořeno 16 milionů pracovních míst, mnohem více než ve Spojených státech za stejnou dobu. Takže to je skutečně podpora tohoto projektu, který potřebuje podporu od odvážných lidí, odvážných parlamentů, odvážných vlád. Vítám Estonsko a myslím, že dělají to, co je správné. Má zkušenost jiné malé země, je, tato zkušenost byla velmi pozitivní. Kde by byly tyto malé země? Kde bychom byli, kdybychom neměli ECB, komisi a společenství ministrů eurozóny v této obtížné době. Byli bychom skutečně ztraceni. Chci zmínit, chci zmínit cyklickou politiku, to je třeba sledovat a inflace aktiv, o tom jsem hovořil s guvernérem ECB a ještě dva roky předtím, než se o tom začalo hovořit. A ECB musí tuto otázku vyřešit nízká inflace, nízké úrokové sazby nám dává možnost inflace základních aktiv. Děkuji paní předsedkyně a podporuji zprávu. Zpravodaje. Děkuji. Budeme tu dnes dlouho, takže budu už přísnější. Pan Padár za socialisty a demokraty na dvě minuty. Ülehomme hääletame ühiselt Euroopa Parlamendi raport ve středu budeme hlasovat o zprávě Evropského parlamentu o přistoupení Estonska do eurozóny. Musíme čekat další měsíc na oficiální rozhodnutí Rady. Přijetí eura je pro Estonsko dalším krokem v našem procesu integrace. Je to přirozený dopad obezřetné politiky Estonska po léta. A již v prvních fázích ekonomické krize jsme chápali, že výzvy této krize vyžadují úplně nový přístup a nové promýšlení minulé politiky. Takový nový přístup vedl k rozpočtovým škrtům v letech 2008 a 2009. Přijetí eura znamená, že naše snaha nebyla marná. Vývoj v posledních letech ukázal význam spolehlivé statistiky, a vyvarování se dvojímu metru. Jsem si jist, že Estonsko bude pokračovat v obezřetné a transparentní fiskální politice. My jsme pochopili, že pro malou otevřenou ekonomiku není jedna alternativa. Přijetí eura v Estonsku je pozitivním signálem také pro Evropu. Naše víra v euro je jako světlo na konci tunelu v současné obtížné ekonomické situaci jsem přesvědčen, že přijetím Estonska do eurozóny eurozóna získá člena, který chápe pravidla hry a přispěje posílení měnové unie a eura. Chci poděkovat kolegům, zejména zpravodaj panu Skiklunovi a stínovým zpravodajům za velmi plodnou spolupráci. Chci vás ujistit, že Estonsko je připraveno k přistoupení do eurozónu. Děkuji. A nyní za skupinu ALDE pan Klinc na dvě minuty, prosím. Vážená paní předsedající, mám upřímnou radost, že od 1. ledna Estonsko jako 17. země přijme euro. Náš baltský soused a náš, můj předřečník už to řekl, je jedna z opravdu málo zemí, která bravurně splňuje maastrichtská kritéria. Můžeme si být jisti, že Evropská centrální banka, Eurostat a také komise se na to zaměřili podrobně a nenechali nic uniknout při hodnocení těch čísel. Rada také bude muset rozhodnout. Euro, jak všichni víme, dnes deset let po zavedení stojí před svou největší zkouškou a před největší výzvou. Svědčí to o enormním angažmá, o neuvěřitelné vůli a o opravdu obrovské snaze Estonska se za těchto okolností eh, připojit k eurozóně. A myslím, že to svězí také o tom, že Estonsko ví, že je členem Evropské unie a že má také určité závazky stát se členem eurozóny a chce to udělat co nejrychleji. A to mě osobně naplňuje uspokojením, protože opravdu máme ještě zemi v našem společenství, které mají určitou odvahu. Estonská vláda navíc toto rozhodnutí nemusela předkládat k referendu. Víme totiž, že občané mají v současné chvíli určité obavy, dívají se na pád, eh, na pokles hodnoty eura a bojí se, že zavedení eura povede ke zvýšením cen. Příkladem je proto Německo a Slovinsko. V Německu se říká euro, teuro, toiro, drahé eh, euro. Eh, míra inflace je také nízká. Eh, Estonsko také bude muset čelit určitým dalším problémům s eurem a poskytne určitý štít euru. Jaký to bude mít dopad na estonský rozpočet, to nevíme. Rád bych poprosil komisi, aby nám to ještě vyjasnila. Přeji Estonsku další dobrý vývoj a doufám, že co se týče rozpočtové disciplíny, budou ty výsledky dobré i v budoucnu a trvale udržitelné. Děkuji. A teď eh, za ECR Paní Swinburne, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji Siklunovi za velmi jasnou a vyčerpávající zprávu. My jeho závěry plně podporujeme. V takovéto obtížné době po finanční krizi v roce 2008 a 2009 je o to významnější, že se Estonsko že se Estonsku podařilo udržet zadlužení na takové úrovni, na které je, Myslím si, že každý členský stát potřebuje pevná kritéria a že pokud by i v tomto obtížném období chtěla některá země přistoupit eh, k eurozóně, tak při splnění těch kritérií bychom eh, to umožnit měli. A já k tomu přeji hodně úspěchu. Děkuji za nezu, eh, nezařazené pan Bronz. Jistě je třeba si uvědomit, že nejenom poblahopřát je třeba Estonsku, ale také polit adoptovat tuto zemi, eh, protože tady nejde jenom o určité měnové pohyby a vývoz a dovoz. Eh, země, která eh, vlastně se teď připojí k eurozóně a nebude to zcela odpovídat její ekonomice, bude v potížích. My přece víme, o čem hovoříme s mechanismem směného kurzu. Viděli jsme, eh, jak eh, Eh, věděli jsme, jak z toho, jen když jsme z toho eh, systému sami vystoupili. Eh, takže teď nahra, nahradit deficity nad bytky, to vypadá jako dobrá zpráva, ale určité nebezpečí tady na horizontu je, protože se může stát, že Evropská centrální banka stanoví kurz příliš vysoký vysoko a při vývozech a dovozech dojde k nepříjemné situaci, z které pak již Estonsko se nebude moci vyvázat. Estonsko vlastně přijde eh, o svou svrchovanost, jak v daňové, tak eh, měnové oblasti a v důsledku toho i o politickou svrchovanost. O to smutnější, že tato země se teprve před 19 lety z určitého jha eh, vymanila. Děkuji, dále na řadě pan Karinč na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně je na, pokud Eh, by šlo o fotbal a pokud bychom byli fanoušky, tak bychom očekávali, že tedy vyhraje ten lepší s lepšími hráči. To je určité pravidlo, které by mělo být respektováno, i když jde o rozšíření eurozóny. Je prostě třeba udělit cenu za eh, rozpočtovou disciplinu, za reformy, které byly provedeny. Když došlo k recesi v roce 2005 až 2008, tak většina členských států států Unie vydávala. Vydávala mnohem víc, než vlastně měla a než bylo možné. E, takže to e, vlastně e, již bylo takové, taková předzvěst té nadcházející krize. Některé země byly trochu moudřejší, konkrétně Estonsko vytvořilo si rozpočtové rezervy a díky těmto rezervám Eh, ta recese, která byla v roce 2009 konstatována, eh, nevedla k určitému bankrotu, eh, k úplnému bankrotu. Tím, že Estonsko respektovalo striktní disciplínu, tak splnilo všechny maastrichtská kritéria a měla by být přijato v eurozóně. To je dobrá zpráva a zároveň je to také dobrý a silný signál v tom smyslu, že přes všechny potíže dochází k rozšíření eurozóny. Dále je to pozitivní signál v tom smyslu, že další baltské země si mohou uvědomit, že jejich region je regionem, ve kterém eh, jsou možné reformy a to i politické. Eh, je to také silný eh, signál v tom smyslu, že pokud jsou respektována maastrichtská kritéria, tak za to může následovat určitá cena přijetí do eurozóny. A teď členské státy Evropské unie musí dát do pořádku své rozpočty, svou politiku, tak, aby lidé věřili eurozóně. A příklad Estonska bude dobrým příkladem toho, že rozpočtová disciplina možná je, i když časy nejsou jednoduché. Děkuji. Na řadě je pan Kutáš na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku ekonomické krize v EU baltské státy byly velmi vážně zasaženy. Balčtí tygři se stali nemocnými muži Evropy. A nyní Estonsko se chystá na členství v eurozóně po velmi krátké době. To posílí eurozónu v kriticky důležité době. Je třeba si vážit toho, že Estonsko se rozhodlo k tomuto kroku a prošlo krizí díky přiměřeným opatřením. V baltských zemích je větší pružnost, pokud je o zahraniční půjčky. Poměr 7,2, pokud je o úroveň veřejného dluhu, je mnohem nižší než jinde v Evropě. Měli bychom se z estonského příkladu poučit a najít střední cestu mezi ambicemi a obezřetností. A nesmíme zanedbávat sociální složku postupu vpřed a přijetí euro, eura. Hrozí nárůst cen a věříme, že estonské úřady budou postupovat přiměřeně a vyváženě, aby občané nebyli obětováni. Náš kolega upozornil na inflační riziko a v neposlední řadě přijetí eura v Estonsku má symbolický význam. Symbolický význam pro východní země, které jsou méně nadšené v období krize, pokud jde o přijímání jednotné měny. Pa, pan Šmit na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Chci, po, chci poblahopřát poblahopřát Estonsku a myslím, že skutečně potřebujeme pomoc od těch, kteří věří Evropě. Oproti těm, kteří bázlivě čekají, až krize přejde. Jako naše země, jako moje země Dánsko. Myslím, že otcové Evropy by byly zareagovali stejně. Takto vlastně Evropa začala. Paní předsedkyně, v období krize musí jít Evropa ku předu. Jsme silnější, když jsme početnější. Evropa je, euro je viditelným symbolem jednotné Evropy, takže výborně a mnoho štěstí Estonsko. A nyní se dostaneme k části Catch the Eye. A nejdříve paní Basesku. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poblahopřát Estonsku u příležitosti snahy o splnění konvergenčních kritérií a také blahopřeji, pokud je o bezřetnou politiku. Estonsko se stane 17 zemí, která přijme euro v obtížné době pro evropskou ekonomiku. Objevují se spekulace o tom, že některé země opustí eurozónu, ale Estonsko prokazuje, že je možné přistoupit k euru. A to je významný signál pro potenciální rozšíření eurozóny na východ. Státy, které byly předmětem analýzy v roce 2010, mimo jiné Rumunsko, byly předmětem analýzy a nesplňují všechna kritéria pro přistoupení k eurozóně. Chtěla bych říci, že všechny členské státy a každý by měl přijmout euro, až bude plně připraven na toto. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl připojit k těm, kteří blahopřejí jak státním orgánům, tak lidu Estonska. My jsme na tom byli eh, obdobně před několika lety, ale chybělo nám pár setin procent v Litvě, abychom eh, mohli překročit eh, ten pomyslný kousek cesty. Estonsko přijalo odlišný e, přístup, přijalo e, méně populistických rozhodnutí a vedlo obezřetnou politiku v hospodářské a daňové oblasti. My e, ostatní pobaltské země doufáme, že za několik let budeme ve stejné situaci. Ještě jednou blahopřeji, blahopřeji také bývalému členu parlamentu, ministrovi eh, financí, který hodně přispěl k tomuto úspěchu. Chci poděkovat eh, z celého srdce estonské vládě za to, že eh, tímto způsobem se zhostila úkolu. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečnost, že pan Brond, který se vyjádřil před několika chvílemi, to tady oddrmolil a zmizel, ukazuje mnohé. Zajímavé na estonském příkladu je to, že prošlo hlasování e, o důvěře v Estonsku a e, Estonci se vyjádřili pro euro, věří mu. Je to prostě tak, a e, samozřejmě, že realita je taková, že bez eura, bez rozpočtové disciplíny, e, kterou prokázalo například Estonsko, by tady nebyla žádná naděje. E, další je pan Zaver. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, já bych si neodpustil kdybych eh, nevyužil této příležitosti a nepoblahopřál našim estonským kolegům. Estonsko je země, které eh, se podařilo dosáhnout eh, úplně těch nejlepších výsledků v celé řadě oblastí v posledních letech. Provedla eh, fiskální reformu, liberalizovala ekonomiku v 90. letech a to způsobem, kterým to ostatní země nedokázaly. Myslím, že Estonsko bude silným partnerem v eurozóně, bude se chovat obezřetně a dospěje k mnohem lepším výsledkům než eh, řada dalších zemí v eurozóně a přispěje ke stabilitě. Takže to je konec Catch the Eye a slovo má znovu pan komisař Rehn. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. I rád bych poděkoval váženým poslancům a poslankyním za podporu a chtěl bych také využít této příležitosti, abych vás informoval o důvodech toho velmi těsného časového harmonogramu eh, pro přijetí zprávy o eh, konvergenci, tak jak o tom hovořil kolega Cykluna. Jde o to, že hodnocení a e, ty údaje pro, pro prognózy závisejí také na datu validace e, dat o veřejných financích ze strany Eurostatu a e, aby Evropský parlament měl více času, tak Eurostat souhlasil s Eh, dřívější validací eh, údajů. Nicméně samozřejmě eh, pro zprávu komise ten časový harmonogram byl velice, velice těsný. A kdybychom to ještě více stahli, tak to už by nešlo, aniž bychom e, vlastně, e, aniž by se to tedy nepodepsalo na možnosti ze strany e, členských států vyjádřit se k těm jednotlivým parametrům zprávy a my víme, jaké jsou samé principy měnové unie a těch je třeba dodržovat za vlastně stejný materiál použijeme, eh, použijeme eh, v komisi zítra. Eh, tam se jedná o těch 16 deficitních případů, 12 existujících a čtyři eh, tedy se vztahují k situacím výrazného deficitu ze strany členských států. Je to prostě eh, určitý proces. Eh, Evropská komise má ten harmonogram hodně napjatý v důsledku těchto situací a já si velice vážím vašeho pragmatického přístupu, s jaké jsem se sešel 13. dubna se členy výboru ECON, abychom měli takový předběžný neformální dialog o těch perspektivách pro Estonsko. Rovněž bych chtěl připojit, že komise bude připravena informovat eh, Evropský parlament eh, kdykoliv eh, ohledně fiskální a hospodářské situace Estonska. Je zcela jednoznačné, že Estonsko musí být i nadále velice obezřetné a velice bedlivě sledovat vývoj a komise bude nepochybně monitorovat tyto další toto další období velice, velice bedlivě. E, chci také říct, že počítáme s tím, že Estonsko bude spojencem při zajišťování stability. My potřebujeme e, spojence a já v tomto směru e, s Estonskem počítám, spoléhám na něj a udržitelnost veřejných financí je naším cílem vytváření a udržení pracovních příležitostí rovněž a v tom s Estonskem hodně, hodně počítáme. Paní předsedkyně, pan Bron eh, se tady zmínil o tom, že by snad Estonsko mělo přijít o svou eh, čerstvě nabitou nezávislost a o své svobody. Možná, že bych měl reagovat na to, co řekl pan Bron s tím, že bych řekl, že možná to má eh, co dočinění s e, tím, když se vlastně před nějakými 15 e, lety hlasovalo o e, vstupu Finska do Evropské před eh, mnoha lety se hlasovalo o vstupu Finska do Evropské unie a můj otec mi tehdy řekl, bojoval jsem právě proto, abych se takového dne dožil. Eh, děkuji, pane komisaři. A teď eh, ještě jednou zpravodaj pan Sikluna. Chairman. Paní předsedkyně. Děkuji, pane Olirene, za vaše vysvětlení. A chápu to tak, že harmonogram je takový, A my jsme, nám šlo o to, aby úloha parlamentu nebyla nějakým způsobem umenšena. Závěrem bych chtěl poděkovat eh, kolegům, stínovým zpravodajům za užitečné rady a významné pozměňovací návrhy, které jsem podpořil a zařadil do zprávy. Chci poděkovat bývalému ministru financí Estonska a současnému europoslanci Ivaru Padarovi za upřímné vysvětlení pokaždé, když jsme požádali o pomoc. Přeji estonskému národu vše dobré, aby prokázali neoprávněnost kritiky a aby pokračovali na této cestě a bděli nad konkurenceschopností vlastní ekonomiky tak, aby jejich úspěch pokračoval v budoucnosti jakožto členů eurozóny. A proto předkládám tuto zprávu parlamentu Estonsko si zaslouží naši podporu a věřím, že přesvědčivá většina při hlasování ve středu dá důvěru Estonsku, kterou si Estonsko zaslouží. Děkuji vám. Rozprava je nyní ukončena, hlasování proběhne ve středu. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání jednominutové projevy podle článku 151 řádu. První